liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten pünktlich anfangen. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, hat Silvia. Vážení kolegové, eh, než začneme, eh, žádala o slovo Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, budu velice stručná. Chtěla bych jenom říci, že před dvěma lety došlo k tragické smrti 13 e, e, studentů Erasmus ve Španělsku. Byli to mladí lidé, kteří přišli o život bylo to 13 mladých lidí. A měli různé národnosti, bylo tam sedm Italů, byli tam Němci, Francouzi, byl tam také člověk eh, z Uzbekistánu. Eh, já bych byla ráda, abychom vzpomenuli eh, těchto obětí. Doufám, že se nám podaří mm, dosáhnout eh, naplnění spravedlnosti v této věci. Ehm, chtěla bych poukázat především na jednu věc. Výbor Pety byl eh, požádán o harmonizaci pravidel v Evropské unii, eh, když dojde ke ztrátě života protože eh, to, co rodiny dostanou jako kompenzaci, eh, se v jednotlivých člá, členských státech velice eh, liší. Tehdy se jednalo o školní výlet v rámci Erasmu. Já si myslím, že je zásadní, abychom zajistili bezpečnost dopravy, obzvláště když je to propojeno s Erasmem. Já bych jenom byla ráda, abychom to měli na paměti. Ano, mnohokrát děkuji Silvie, že si nám připomněla tuto strašnou událost a že jsi poukázala na to, jaké eh, eh, dopady to pro nás znamená do budoucnosti. Nyní se dostáváme k hlasování. Dnes budeme hlasovat o usnesení a stanovisku. Začneme stanoviskem eh, Eh, pokud jde o eh, soudržnost v Evropské unii. Naším eh, zpravodajem byl pan Diakonu. Pane Diakonu, chcete požádat o slovo před hlasováním? Nikoli, takže můžeme postupovat. Dostáváme se k hlasování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 1 ke čtyřce pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k 31. Druhá část 31 pro, proti, zdrželi se, Překontrolujeme to, takže pozměňovací návrh 31, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 ku 9. mit 15 zu 9 angenommen. 15 ku 9 je to přijato, nic by se eh, nezměnilo, kdyby Marie Teres hlasovala. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to, takže pozměňovací návrh 19, zahajuje hlasování. Nefunguje to? Devatenáctka. Už to funguje. Výborně. Zamítnuto 15 k 11. Pozměňovací návrh 20, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto druhá část pro, proti,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 zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. A to bych ráda překontrolovala, myslím, že to bylo zamítnuto, ale překontrolujeme to, zahajuji hlasování, končím hlasování. 15 k 11 zamítnuto. Návrh 30 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je to také zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Bylo to těsné. Končím hlasování. 16 k 11 zamítnuto. Návrh 33 pro. Proti. Zdrželi se. Také to zkontrolujeme. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to raději. Pravděpodobně to bude stejná většina. 16 k 11 zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se, přijato 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2 eh, k návrhu 42 pro, proti, zdrželi se, přijato 44 pro, proti, zdrželi se, přijato 46 pro, proti, zdrželi se, přijato 47 pro, proti, zdrželi se, přijato 48 pro, proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní konečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. 23 pro, nikdo proti, čtyři se zdrželi, takže velkou většinou schváleno. Gratulujeme zpravodajovi. Doufejme, že odpovědný eh, výbor zohlední naše stanovisko a není. Návrh usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení, provádění bolonského procesu, aktuální stav a navazující opatření. Východiskem je Boloňská konference ministrů, která se bude konat v květnu v Paříži. V této souvislosti bych chtěla požádat všechny koordinátory, aby se obrátili na své předsedy frakce. CUP minulý týden eh, nerozhodlo a to o eh, žádném usnesení a eh, žádné otázce k ústnímu zodpovězení, takže je tam taková zácpa. Myslím si, že je třeba poukázat na to, že tato, ehm, toto usnesení má smysl jenom do května, protože potom proběhne konference a už to nebude mít celé smysl. Takže apeluji na vás, abyste se obrátili na své předsedy frakcí a abyste zdůraznili důležitost eh, tohoto usnesení, tak abychom o tomto usnesení mohli hlasovat na příštím plenárním zasedání. Bylo by škoda, eh, pokud by to nebylo na pořadu jednání. Myslím, že eh, teď můžeme přejít k hlasování a nyní eh, jako první kompromis, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, návrh 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4. To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Kontrolujeme pozměňovací návrh 24. Končím hlasování. 14 eh, ku 11 zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 30 27 říká předsedkyně. Eh, pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 30. Pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme to. Návrh 30. Končím hlasování. 14 ku 12 zamítnuto. Návrh 31. Pro. Proti. Strželi se. Myslím, že je to zamítnuto stejnou většinou, ale ještě to překontrolujeme, takže pozměňovací návrh 31. Končím hlasování. 13 ku 12 přijato. Dobře, že jsme to zkontrolovali. Návrh 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměvací návrh 38 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 eh, ku 13 zamítnuto. Návrh 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 4 a 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6 pro, proti, Strželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, Strželi se. Ráda bych to překontrolovala. Návrh 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 ku 13 zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 11 pro, proti, zdrželi se, Nebylo to jasná, protože eh, jste nezvedali pořádně ruce, takže zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh 11. Končím hlasování. 18 ku 7 přijato. Prosím, zvedejte ruce, potom to poznám. Kompromisy 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se. To bych ráda překontrolovala. Pozměňovací návrh 17. Končím hlasování. 12 k 11 přijato. Návrh 18 pro, proti, strželi se, zkontrolujeme to, eh, hodně lidí se zdrželo, takže návrh 18, končím hlasování, 15 ku 7 přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Konečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 1 proti, takže přijato. Děkuji vám a doufejme, že se to bude projednávat na příštím plenárním zasedání. Tím jsme se dostali na konec hlasování a dostáváme se eh, k bodu 10. Ti, kteří musí odejít, prosím odejděte rychle a tiše. Dostáváme se k projednání návrhu zprávy o rovnosti jazyků v digitálním věku. Spravodajkou Darf ich um ein bisschen Ruhe bitten? Prosím o klid. Dostáváme se k mm, diskusi o návrhu zprávy o rovnosti jazyku v digitálním věku. Je tady zpravodajka paní kolegyně Jill Evans. Já už teď chci říci, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 10. dubna ve 14 hodin, tedy je ještě čas. 16. května budeme hlasovat ve výboru této zprávě. Paní Evans, máte slovo, abyste nám mohla prezentovat svoji zprávu. Děkuji. Především chci poděkovat svým politickým poradcům, expertům, kteří mi v tomto hodně pomohli, sekretariátu. Eh, také chci poděkovat za dosouvadní spolupráci. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji v příštích fázích. Bohužel trvalo téměř sedm měsíců, než se nám podařilo dosáhnout um, rozhodnutí o sdílení konferenci a ITRE, takže má, jsem měla jen dva týdny na návrh této zprávy, z čehož jeden byl zelený, takže stínoví zpravodajové se toho nemohli tak mm, aktivně zúčastnit. Nicméně těším se na další spolupráci s nimi do budoucna. Ta um, myšlenka za této zprávou je studie, kterou zveřejnila STOA v březnu minulého roku, která zdůraznila problém, že jazykové bariéry v EU pro mobilitu pracovníků, pro přeshraniční komerc, veřejné služby, eh, problémy Nové technologické pokroky sice e, znamenají problémy, především u, ře- u mluvčích menších jazyků, ale také m, mm, právě oni z tohoto vývoje budou mít největší prospěch. Jazykové technologie by se mohly stát skutečnou pomocí při překonávání jazykových bariér. Když se tedy dívám na tuto zprávu, tak chci na tomto pracovat dál. Um, Moje vlastní zkušenosti ti jsou takové, kdy když máme minoritní jazyk, velštinu, mm, velský jazykový systém, literatura, hudba a tak dále, v digitální době minoritní jazyky jako velština nedokáží konkurovat s online s široce používanými jazyky, především angličtinou samozřejmě. Lidé tráví tolik času vlastně v anglickojazyčném digitálním prostoru nové technologie Siri, Alexa, mění způsob, jak žijeme eh, svůj život, ale nejsou dostupné v minoritních jazycích. Není to ale problém jenom pro minoritní jazyky. Problém je v mnoha jazycích EU. Digitální minoritizace se tomu říká, kdy mm, většinový jazyk v reálném světě může být minoritní v digitálním světě. Zpráva ukazuje, že Mm, široce používané jazyky členských států, jako je estonština, lotyština, lotyština, mají stejnou úroveň podpory eh, jazykových technologií, někdy i menší, než eh, minoritní jazyky jako velština nebo basketština. Angličtina se eh, používá online nejčastěji, hlavně díky americkému vlivu 60% evropské populace přitom nemluví anglicky, ani on ji nepoužívá. Jsou tady velké rozdíly v Maďarsku, Španělsku, Portugalsku, Bulharsku. Například méně než 20% populace mluví anglicky. Takže to není jenom o minoritních jazycích, ovlivňuje nás to všechny. E, takže moje otázka se týká toho, jak mohou politiky Evropské unie v tomto pomoci tím, že budou rozvíjet minoritní jazyky. Je e, klíčové, abychom mm, neuvažovali o technologii jako nebezpečení nebo hrozbě, ale o možnosti. Zpráva je rozdělena na pět částí. Jednak překážky e, při dosahování jazykové rovnosti v digitální době, e, prostor mezi málo používanými jazyky, více používanými jazyky. Za druhé, pak jsou tady návrhy na zlepšování institucionálního rámce pro poskytování jazykových technologií, včetně mm, alokace multilingualismu do portfolia komisařů, což je důležité, pokud chceme zlepšit způsob, jak EU reaguje na problematiku multilingualismu. Dále doporučení pro výzkumnou politiku, jako vytváření eh, dlouhodobých programů financování pro výzkum a vývoje a inovace, vytváření jazykové platformy, kde eh, můžeme získávat informace, kde se mohou setkávat experti a mm, projekt jazykové diverzity. Průzkum jazykových technologií nyní dominují neevropské aktéři, to musíme změnit. Komise může být um, významným aktérem. Pak jsou tady doporučení pro vzdělávací politiku, školství, aby příští generace ehm, byly lídry v oblasti jazykových technologií, aby byli schopni je používat. A doporučení pro soukromé společnosti a veřejné orgány, jak používat jazykové technologie ve svůj prospěch, jak mohou soukromé společnosti mm, mm, poskytovat eh, pomoc jako automatickým překladem, e, e, rozeznávání jazyka, které mohou sjednotit nyní fragmentovaný digitální jednotný trh. Že členské státy a mm, regiony, morální úroveň, může používat tyto jazyky, eh, tyto jazykové technologie, aby omezila jazykovou nerovnost. Máme 80 různých jazyků v Evropě a nerovnost těch jazyků je skutečný problém, ale pomocí správných politik toto můžeme um, rozvíjet dále a využívat multilingualismus pro náš prospěch. Děkuji, děkuji za prezentaci své zprávy. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům, kterým dám slovo maximálně na tři minuty a začne pan Sodagas. Prosím. Děkuji. Já začnu tím, že bych pogratuloval zpravodajce za eh, že se jí podařilo v takto omezeném čase přijít s velice kvalitní zprávou a já jsem eh, připraven a těším se na další zlepšování. Chci zdůraznit, že ty překážky, těch diskusích mezi ITRE a Culture, to není náhodou. Je to mm, to téma je skutečně, skutečně o technologie, výzkum a vývoje. To je vždy obtížné. Myslím, že e, to bude vyžadovat spoustu práce. Nebudu zacházet do detailů té zprávy, která byla ehm, velice důkladně ehm, pracována, ale chci připomenout, že tato zpráva není jen tak z ničeho nic. Je to iniciativa z dola. Abych eh, dal příklad, v roce 2012 zastřešovací organizace Metanet jazykových technologií um, analyzovala eh, status jazykových technologií a ta mezera mezi angličtinou a dalšími většími jazyky a menšími jazyky, méně užívanými jazyky, je obrovská. A to bylo v roce 2012. Pak uplynula řada let a vidíme, že se ta mezera ještě zvětšuje. A o to jde. My jsme začali iniciativu společně se zpravodajem, Tuto analýzu a studii. Je dobře, že to je v parlamentu, že to probíhá studie byla v rámci STOA. Teď máme poprvé studii, kde byla politická rozhodnutí artikulovaná, že potřebujeme evropské eh, opatření, evropský přístup. Byla, eh, studii vypracoval španělský vědec, velice dobrá studie, důkladná analýza a myslím, že ta zpráva odráží mm, tyto závěry, kterým dospěla tato studie. Musíme zajít ještě dál. Já přeji hodně úspěchů parlamentu a věřím, že parlament zaujme toto stanovisko a mm, bude reagovat na tuto situaci. Děkuji vám. Já na to. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, I would like to thank... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní zpravodajce a také bych ráda se podělila o několik eh, stanovisek. V, obl- v éře digitálního věku se také zabýváme jazyky. Asi před 200 eh, lety byla rozmanitost eh, jazyků. V jiné situaci země se často rozhodly podporovat pouze dvě nebo tři úřední jazyky. Mnoho takových menšinových jazyků vlastně vymizelo buď přirozeně nebo jaksi uměle. A byl to výsledek této jazykové politiky. A dnes tedy tehdy vlastně nedovolovala situace různé služby na podporu jazyků. Týkalo se to také, bylo to také velice důležité pro vzdělávací systémy a také mm, je, eh, dnes tedy to bereme tak, že, nebo také to bylo využíváno jako eh, nástroj pro jednotnost eh, národa. Také tam digitalizace změnila realitu. Dnes dochází k digitalizaci služeb a mnoho jazyků se tedy může využívat, aniž by to bylo třeba drahé. Já vám dám takový konkrétní příklad. V mé zemi, v Estonsku, Eh, máme velice takovou rigidní jazykovou politiku, ale jsme také šampiony e-governmentu. Například máme zde daňová přiznání, která se podávají víceméně všechna přes internet. Ale ta situace není pouze eh, v Estonsku, ale vlastně i třeba v jiných zemích. Mm, máme mm, naše daňoví pracovníci, eh, mají občas problémy. Vážení kolegové, zpravodajka upozornila na problémy, které se týkají takzvaného digitálního vymezení některých jazyků, což je velice závažný problém. Pokud se jazyk ne, nepoužívá, tak nemá vůbec žádnou naději do budoucna. Evropa je zatím velice pyšná na svou jazykovou rozmanitost. Musíme kompenzovat menšiny za to, jaké nespravedlivé chování um, se vůči nim vedlo v minulosti a digitalizace také nám dává jedinečnou příležitost Ráda bych se pouze zmínila o jedné větě. Musíme být realističtí v tom, jak si stanovujeme cíle. Chceme eh, z, překlenout tu, eh, jazyku, tu jazykovou propast mezi angličtinou a dalšími jazyky. Já sama jsem profesí uh, lingvistka. Říká se, že angličtina vlastně zabíjí ostatní jazyky, zabíjí vlastně tu strukturu. Vůbec se nemůžeme třeba vůbec porovnávat angličtinu třeba s polštinou, litevštinou nebo latyštinou. Ano. Já se obávám, že eh, máte pravdu. Paní Miriada. Děkuji, já naprosto souhlasím s předřečnicí. Velice často jsme vedli diskuse o tom, že angličtina je vlastně takovým zabijáckým jazykem a i dnes vlastně zde využíváme často angličtinu, byť bychom mohli používat eh, svou mateřštinu třeba v našem výboru na této schůzi ale já bych chtěla tedy ještě říci, že děkuji všem, kteří um, spolupracovali na tomto návrhu. Myslím si, že je to také dobře načasované, protože náš výbor dobře ví, že teď se vlastně eh, mění E, doba a mění se technologie, takže musíme se toho chopit, této příležitosti musíme zkrátka to reagovat, ať chceme nebo nechceme. Tato zpráva usiluje o jeden z takových e, nejvýraznějších případů nerovnosti, které čelíme v Evropě, a to je jazyková nerovnost. Mm, takže lidé, kteří využívají nějaké menšinové jazyky nebo regionální jazyky, jsou často ve 21. století stále ještě jaksi eh, potlačováni. Ehm, máme zde eh, sámy nebo iry, Máme zde um, mnoho lidí, kteří mluví různými menšinovými jazyky, takže už dávno zde měla být taková zpráva tohoto typu, protože zde máme obrovský pokrok v technologiích, ale vlastně nemělo by to být něco, co jde na úkor těm jazykům, které se tolik nepoužívají. Tato jazyková platforma by měla zlepšit situaci těch menšinových jazyků, regionálních jazyků, takže proto podporuji apel na komisi v této zprávě, aby eh, zde také to téma portfolia bylo přiděleno jednomu konkrétnímu komisaři to portfolio multilingualismu. Také si myslím, že by to měl být dokonce speciální úřad, speciální mm, úřad, která by na to dohlížela. Měl by zde být také speciální ombudsman, který zaručí, že Evropa bude hájit kulturní a jazykovou rovnost. Myslím si, že je dobré, nebo že je zde prostor pro to, aby zde vznikl takový úřad, protože to je vlastně téma, které se týká mnoha horizontálních témat. Takže si myslím, že velice dobře mm, má smysl, aby takový úřad vznikl. A Nakonec bych ještě chtěla upozornit na velice důležitou věc, jak my i my zde v parlamentu zúraznujeme, jazykovou rovnost, um, rozmanitost. Máme zde 23 jazyků, které se zde mohou využívat, ale já vlastně třeba nemohu používat svůj jazyk, který je jedním z 23 úředních jazyků, takže se ukazuje, že vlastně stále ještě budeme muset učinit mnoho práce, abychom opravdu respektovali rozmanitost jazyků. Um, ale děkuji všem, kteří se podíleli na této progresivní zprávě. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k dalším přihláškám do diskuse. Prosím vás, abyste se omezili na dvě minuty. Začne Sabine Fraj. Děkuji. Také já chci um, potvrdit to, co už řekli předřečníci. Samozřejmě nezměníme to, že lingua franca v ekonomice, v technologii bude existovat, což je v současnosti. Angličtina je to dobře, nebo ne, je to fakt. A to nezměníme našimi opatřeními, protože my sami v Evropě nerozhodujeme o tom, jaký jazyk se prosadí ve světě jako komunikační prostředek. To je angličtina, tomu se nevyhneme. Ale co je důležité, je, že technologie dávají možnost abychom při implementaci našich jazyků v Evropě um, požadovali uznání našich jazyků jako rovnoprávných. Má mnoho um, věcí je jednodušších díky technologiích ve srovnání s minulostí. E, slovíč, slovníky i znaky. E, to jsou věci, které umožňují e, používání menších jazyků. Musíme se podívat, kde to je možné implementovat. Um, v rámci technologického vývoje musíme neustále myslet na multilingualismus. Je možné věci z, už od začátku vytvářet jako mnohojazyčné, než to později doplňovat. A na to musíme dbát. Děkuji, Silvia Kosty. Ano, děkuji za slovo. Um, paní Jill Evans připravila velice důležitou a zajímavou zprávu. Myslím si, že všichni vlastně v tom máme svou roli, abychom tomu něco dodali a musíme najít také určitou rovnováhu mezi touto lingvou frankou, mezi angličtinou, což tedy ale také je taková určitá, určitý, určitá speciální forma eh, angličtiny, taková zjednodušená angličtina. Musíme opravdu zdůraznit, jak důležitý je multilingualismus, protože to je také jedním z pilířů kulturní eh, rozmanitosti, kterou musíme v Evropě respektovat. To vede k tomu, že mm, musíme posilovat věci, o kterých hovoří ta zpráva. To znamená eh, například eh, posílit studie našich technologií a mm, jazyky, které se používají protože ty technologie už existují více než 30 let po celém světě. Hmm. Začalo to vlastně v éře programování. Když se podíváte na internet, tak můžete mít přístup k mnoha zdrojům, k mnoha eh, pramenům eh, v různých jazycích. Také jsou zde různé technologie, jako třeba rozpoznávání eh, hlasu a je důležité tedy, abyste byl lepší přístup a komise, aby se také na tom podílela. um, podílela tomu, aby se podporoval multilingualismus prostřednictvím podpory technologie. Také se můžeme zamyslet třeba na, dalším, na další výukou jazyků a technologií nebo jazykových technologií třeba na univerzitách, takže byste měli být třeba navýšeny tyto různé studijní obory také si myslím, že komise by na tom měla pracovat, s tím souhlasím, to je správné, a že to také musí být řešeno průřezově. A souhlasím i s těmi prostředky, souhlasím s tím, že to je užitečné. Děkuji. Komisar Navračič ist auch... Eh, ten eh, komisař Navračič, který je zodpovědný pro nás, je zodpovědný i pro, za multilingualismus, takže tam existuje kompetence. Paní Švedrová, prosím. Zpravodajce poděkovat, protože ta zpráva je opravdu velmi dobrá. Jasně říká, jaká jsou rizika a také jaké jsou příležitosti pro to, abychom tu digitální technologii využívali jak eh, k dobré komunikaci, eh, tak eh, k výuce těch dalších malých jazyků. Ehm, já myslím, že i návrhy, které tady dává jako komisařka, komisař, který by měl toto portfolio, s tím velmi souhlasím. Další výzkum, který by se měl podnikat, vytvoření evropské platformy, naprosto podporuji. Možná by bylo dobré ještě zdůraznit, že jazyk je jednak eh, komunikačním prostředkem a v tomto smyslu si myslím, že my Evropská unie potřebuje tu lingvu franku, ten společný dorozumívací jazyk a bude to angličtina, protože je ustáleným eh, komunikačním jazykem, má ustálenou terminologii a to prostě je zbytečné měnit, naopak bych to podpořila. Ale je potřeba říct, že jazyk je zároveň výrazem určité mentality a kultury a to je, nezbytný, to je důvod, proč my musíme chránit jazyky členských států, národních jazyky. Je to prostě výraz mentality a výraz kultury a jestli chceme, aby Evropa zůstala bohatá svojí rozmanitostí, tak musí být bohatá ve své rozmanitosti jazyků. Jinak by to spělo k uniformitě a ke ztrátě toho, co dělá Evropu Evropou. Vielen herzlichen Dank. Frau Boschko, bitte. Mě mnohokrát děkuji, paní Boško. Köszönöm szépen, és mivel elhangzott, hogy a lingua franca az egy kicsit... Mnohokrát děkuji. Zaznělo zde, že, že naše lingva a franka se užívá možná příliš často a tak jsem se rozhodla použít uh, zde maďarštinu, e, svůj rodný jazyk. Já naprosto souhlasím s obsahem zprávy. Je velice důležité e, řešit tuto otázku. Uh, pan Tibor Navračič, pokud vím, je odpovědný za multilingualismus a jeho eh, kabinet eh, má zaměstnance, kteří pracují na tomto tématu. Eh, nicméně přesto existuje málo multilinguálních ehm, projektů, vícejazyčních projektů. Doufám, že tato zpráva bude určitou pobídkou v tomto směru a umožní nám více zdůraznit multilingualismus je důležité podporovat eh, jazyky menších eh, zemí. Eh, je třeba, aby tyto jazyky byly více zohledňovány, zohledňovány v digitálním světě. A také regionální jazyky by měly být ve svých regionech více zdůrazňovány především ve vzdělávání. A v jednotlivých regionech se hovoří celou řadu, řadou regionálních jazyků je eh, nutné takovéto jazyky eh, podporovat. Eh, samozřejmě existují oblasti, kde žije celá řada různých menšin a každá menšina hovoří svým jazykem. Já jsem velice ráda, že máme milion podpisů pro odpovídající program, který nám eh, může eh, pomoci vytvořit novou legislativu, která bude podporovat eh, využívání menšinových jazyků ve vzdělávání, v digitálních médiích a tak dále. Pokud jste nepodepsali tento, ehm, podporu tohoto programu, prosím, podepište ho. Mnohokrát děkuji, paní Gimenešpava. Sí, uh, bueno, yo lo que... Eh, abych pravdu řekla, eh, já nejsem příliš romantická a eh, s celou řadou věcí a jazyky do toho také spadají. Já si myslím, že je potřeba chránit nejen jazyky, ale také lidi, kteří hovoří menšinovými jazyky. Ne všichni hovoří třeba anglicky. A já bych chtěla říci jednu věc, kterou považuji za velmi zajímavou. A je to něco na zamyšlení vědu, kterou, větu, kterou chci říci, řekl eh, jeden filozof. Je eh, pouze jedna věc, která je eh, horší než to, že jeden jazyk se prosadí navzdory jinému jazyku. Možná horší je jenom to, že to žádný jazyk neudělá. Myslím, že něco takového musíme mít na paměti. Mnohokrát děkuji. Není Luigi Morgano. Chtěl bych uh, zmínit jenom jednu věc. A možná budu opakovat to, co zde už uh, zaznělo. Samozřejmě eh, potřebujeme lingua franca. Ale musíme mít na paměti také Brexit. A jak to bude vypadat s angličtinou po Brexitu? Já si myslím, že to je jedna e, z věcí, e, kterou musíme mít na paměti. E, předsedkyně, ano, to je zajímavá otázka. Hermaninov? Je pro mě zajímavé číst tuto zprávu v Evropě existuje celá řada lidí, kteří nehovoří anglicky. Eh, já mám nicméně a pocit, že je potřeba eh, mít eh, na paměti a to, jak to vypadá s jazyky nových členských států. Neustále, neustále zde existuje problém s uznáváním eh, jazykových certifikátů. V Evropě máme menšinové jazyky a u těchto menšinových jazyků eh, není eh, dostačující podpora. Já si myslím, že to je opravdu velký problém. A nyní jsme v situaci, a kdy se v celé řadě členských států e, vyučují e, dominantní jazyky. A, a Často se zapomíná na výuku menšinových jazyků. Všichni známe eh, British Council, všichni známe GT Institut a to jsou organizace, které fungují v celé řadě eh, členských států, prosazují tam eh, dominantní eh, jazyky a často se zapomíná na vzdělávání v menšinových jazycích. Já si myslím, že to je problém, který musíme mít na paměti. Ano, mnohokrát děkuji. Možná jenom ještě jedna připomínka z mé strany. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat za tuto opravdu vydařenou zprávu. Myslím, že také diskuze ukazuje, že zde máme e, skutečný problém. Já bych byla ráda, aby i u evropských institucí jsme brali toto téma vážněji, než tomu tak e, je. Já jsem byla přednedávném situaci, kdy jsem musela napsat dopis komisi protože mi bylo řečeno, že eh, v šestém, ještě v šestém roce programu Erasmus eh, Plus eh, jsou informace o tomto programu stále ještě k dispozici většinou jenom v angličtině. A já si myslím, že to je naprosto nepřijatelné. A v některých aspektech tam některé další jazyky jsou, viděla jsem tam třeba francouzštinu, ale myslím, že stále zde ještě nejsou Ehm, informace eh, v menších jazycích. Eh, komise eh, reagovala na můj dopis. V každém případě já budu dohlížet na to, aby se tato věc zlepšila. Myslím si, že my musíme trvat na tom, aby veškeré dokumenty EU byly dostupné také eh, v 23 eh, jazycích. Musíme to brát opravdu vážně, protože tím můžeme přispět k tomu, aby i menší jazyky eh, nemizely a aby občané měli přístup k informacím z Evropské unie ve svých jazycích. Já si myslím, že to je naše povinnost jako parlamentu, abychom na tento problém poukazovali. A když to bude nutné, musíme potom napsat eh, dopisy eh, třeba komisi, abychom ji na dané problémy upozornili. Eh, je třeba, aby informace eh, nebyly dostupné jenom ve třech jazycích, ale eh, i v menších jazycích. Mnohokrát děkuji, přeji zpravodajce i stínovým zpravodajům a mnoho úspěchu. Myslím si, že to bude dobrá zpráva. A doufejme, že tato zpráva bude mít také odpovídající vliv v praxi. Nyní bych se chtěla zeptat komise, zda se hlásí o slovo. Nikoli? Dobrá. A předala bych tedy slovo na závěr Jill Evans, aby reagovala na to, co zde zaznělo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že veškeré připomínky odrážejí velký zájem o toto téma. A bylo zde vidět, jak důležité toto téma je. Jsem si vědoma toho, že tato zpráva skutečně může věci změnit. Myslím si, že je to věc, která je důležitá pro celou EU, pokud jde o komunikaci. Není možné komunikovat efektivně s lidmi eh, ve chvíli, kdy opravdu doslova nehovoříte stejným jazykem. A já si myslím, že to je eh, věc, která je důležitá pro budoucnost Evropy. Jsem velice ráda za ty připomínky, které zde zazněly a ehm, za vaši iniciativu a samozřejmě se těším na příspěvky stínových zpravodajů. Ano, mnohokrát děkuji. Ještě lhuta pro pozměvací návrhy 10. dubna 14 hodin a hlasovat se bude 16. května. Takže srdečně děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání 11 Jedná se o stanovisko o Evropské občanské iniciativě. Spravodajem je kolega Džambacky. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. března 12 hodin. Hlasovat budeme 25. dubna a eh, v AVKO se bude hlasovat 24. Eh, května. E, nyní má slovo pan Džambacky, aby představil zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Evropská občanská iniciativa a vznikla v rámci Lisabonské smlouvy. Je to inovativní nástroj, který e, rozšiřuje možnosti přímé demokracie na mezinárodní úrovni. Principem e, této iniciativy je Eh, dát občanům členských států možnost nepřímé právní iniciativy. Způsob, jak tento systém funguje, je velice eh, komplikovaný a tak se ukázalo, že je třeba zde provést reformu. V roce 2017 eh, díky práci našeho výboru pro kulturu a také díky AFKA eh, došlo k pokroku a podařilo se nám přimět komisi eh, k tomu, aby učinila eh, kroky. Vydali jsme některé zprávy, byly provedeny některé studie a byly provedeny také konzultace se zainteresovanými stranami. Revidovaný návrh komise by mohl vyřešit některé problémy, které stále ještě obklupují Evropskou občanskou iniciativu iniciativu. Například snížení věku občanů, kteří se mohou zapojit do iniciativ. A to by byl, ehm, tento nižší věk by, myslím, byl jasný signál pro mladou generaci, která se příliš nezapojuje do politického procesu. A ukázali bychom jim tak, že mají možnost se zapojit. Chtěl bych nicméně říci, že jsem nespokojen s tím, že zde existuje celá řada oblastí, kde komise nenavrhuje řešení. Například odmítnutí toho snížit minimální počet členských států, které musí být zapojeny do iniciativy neexistuje stále specifický eh, nástroj, eh, který by ehm, skutečně zajistil, že úspěšná iniciativa povede eh, ke vzniku legislativy. Cílem je mít právní iniciativu, a která by skutečně vedla k tomu, že se komise zapojí a později bude zapojen také parlament eh, nebo rada. Bohužel eh, v návrhu komise eh, není žádný, žádná taková zmínka. Děkuji, pane Džambacký. My se dostáváme teď ke stínovým zpravodajům. Slovo má pan Malinov maximálně na dvě minuty. My bychom měli všichni eh, přivítat první revizi. Není to, eh, jsem si jist, že bude třetí, čtvrtá. Mm. Berme to jako první pozitivní revize. Možná bychom neměli očekávat, že bude příliš radikální. Víme, že Evropská unie je eh, unie demokracií. Víme, že je založena na reprezentativních principech a máme eh, nástroje, které se co nejvíce blíží přímé demokracii. Takže hmm. podporujeme ty změny, protože jdou správným směrem, mohou to být revize, které mohou jít špatným směrem, ale k tomu se nebudu vyjadřovat. Chci zdůrazňovat snižování minimálního věku z 18 na 16 let pro participaci v procesu z praktického hlediska legislativa mnoha zemích umožňuje mladým lidem volit od 18 let. Pro některé aktivní mladé e, lidi budou 2 až 3 roky, během kterých mohou politicky aktivní jenom v evropské iniciativě, což je něco, co si možná budou navždy pamatovat že jejich první politická zkušenost souvisí s evropskými záležitostmi, což je dobré. I když můžeme kritizovat ten návrh, že není dostatečně radikální a e, mm, odvážný, ale máme také omezené osobní data, které musí občané poskytnout. Pak máme tu participaci založenou na národnosti, nikoli na a, národnosti a bydlišti, což je důležité. To, bude se toho účastnit více lidí, usnadní se to tím. Možná ty změny nejsou tak odvážné, jak bychom si přáli, ale jdou správným směrem. A je to dobrý základ pro e, další revizi, která nastane možná za několik let. E, děkuji, kolegyně Liana Rodriguez. Já budu mluvit mm, portugalsky. My bychom eh, tohoto měli využít. Komise chce něco změnit. Nařízení o Evropské občanské iniciativě bylo nyní zlepšeno, je to zjednodušeno, je důležité zmínit snížení nákladů a odstranění jazykových bariér, o tom jsme právě mluvili. Je nutné to přepracovat, abychom byli úspěšní, aby se občané přímo podíleli na evropské politice. Je důležité aby tady byla větší mm, právní a e, technická podpora. Musíme e, z, prodloužit lhůty v některých oblastech, například e, tu dobu, která je k, do, k dispozici na podporu technologickou v konečné fázi. Kritéria jsou stále málo flexibilní. Je tady řada iniciativ, která komise nepovažuje za oprávněné v první fázi a to omezuje dvě výhody, které z toho vyplývají. Přeshraniční diskuse o tématech Unie a možnost pro občany přímo spolupracovat na evropské agendě. Proto je velmi důležité, abychom toto mohli analyzovat. Komise musí um, organizátory informovat, často je adresátem. Znamená to, že je tady příliš mnoho kompetencí. To iniciativa musí být nástrojem participavní politiky, musí být podporována jako účast občanů musíme občanům skutečně dát možnost přímé účasti. Děkuji. Marie Teres Jiménez, prosím. Chci poděkovat panu Džambeskimu za jeho práci. Chceme, aby se to stalo efektivním nástrojem pro evropské občany jenom čtyři iniciativy dosáhly eh, milionů eh, požadovaných podpisů, takže je potřeba to zjednodušit a lépe informovat občany o možnosti participace při utváření evropské politiky. Eh, bylo zohledněno hodně návrhů parlamentu, jako snížení minimálního věku, organizace počátečního data, vytváření pr- právních subjektů pro účely eh, e, CI. Je třeba tedy odstranit překážky, které existují, aby to více občanů mohlo využívat. Sdílím návrh pana Džambackého eh, snížit tu minimální počet členských zemích na pět chci zdůraznit význam lepší komunikační strategie, aby tato iniciativa mohla být efektivní a mohla propagovat aktivní, eh, angažované evropské občanství. Děkuji vám. Kolegyně Miriada, prosím. Je zjevné, že komise musí dělat víc, když naslouchá eh, a naslouchat tedy problémům občanům. Eh, komise eh, teda skutečně je dosavadní zkušenosti s, s tímto jsou mm, velice špatné. Byly jenom čtyři a ve dvou případech se nic nestalo, takže pozbíráte milion podpisů, všechno to uděláte a nic. To je plné plítvání časem, jaký signál posíláte občanům. Ano, chceme se účastnit demokracie, ale nic to ne, ne, ne, čeho tím nedosáhneme. E, je to výborný nástroj participativní demokracie a toto je skutečně hrozné. To je, mm, obávám se, že ten návrh na řízení to ještě stíží e, úspěch iniciativy a možná dát komisi Eh, větší prostor pro technické manévry, jak ehm, zabrzdit novou iniciativu na základě iniciativ, které se jí nelíbí. Já bych si přála zjednodušení v zemích, kde je mnohem méně lidí, kde nejsou milion, kde není milionová populace. Moje země má jenom pět milionů například. Je obtížné to mobilizovat. Musíme eh, vnímat geografickou povahu našich zemí. To má velký dopad. Mm, eh, přeshraniční iniciativy s jedním milionem podpisů. Vůbec nemá smysl, aby toto mm, existovalo, eh, když to tolik lidí podepisuje a pak se nic nedělalo. Děkuji, Jill Evans, prosím. Děkuji, já chci poděkovat zpravodaji mnoho a zopakovat mnohé z toho, co již bylo řečeno. Myslím, že tady byly velké naděje z té iniciativy a některé organizace, NGOs a další se toho velice entuziasticky zhostily, takže zjednodušení je klíčové. Především účast mladých lidí, mm, to, abychom podpořili mladé, aby se účastnili mm, my jsme toto eh, nabídli jako způsob participace a musíme najít cestu, jak to efektivně tedy zajistit. Much, um, for... Děkuji. Děkuji za to, že jste nás eh, pozvali. Já jsem tedy zodpovědný za tuto věc. DG informací eh, a děkuji za návrh zpráv. Mm, já si cením toho, že někteří eh, zdůraznili eh, zlepšení, která byly navrhnuta. Já chci zdůraznit, jaký byl cíl revize současné. Hlavním prvkem návrhu komise bylo, aby ECI bylo více dostupné, méně náročná pro organizátory, za druhé, aby mohla dosáhnout plného potenciálu jako nástroj diskuse, aby se EU přiblížila občanům. To jsou tedy dva základní cíle. Junkrova komise eh, to také eh, eh, dělá, aby ty iniciativy, které nám jsou předloženy, byly za prvé zaregistrovány a za druhé, aby dosáhly, aby měly maximální šanci dosáhnout alespoň toho milionu podpisů, což za Junckerovy komise posledních 17 iniciativ jsme odmítli jenom jednu, Stop Brexit, eh, což nebylo jaksi v pravomoci komise implementovat tedy um, smlouvy a mm, přicházet s legislativou. takže komise chce, aby ECI byla úspěchem, ještě mm, větším díky tomuto návrhu a 16 let to je e, dobrá věc e, o občanů, kteří ještě nemohou se politicky vyjadřovat na národní úrovni, když tam zůstane těch 16 let, tak to by šlo. Pak průběžný cyklus než se iniciativa tedy dospěje k, eh, přinese plody, než je zvažována pro další kroky, tak to je 18 měsíců. Ehm, takže mm, než dojde, když hlasují v 16, než se to projeví, tak jim je 18, takže to by bylo o 10 milionů víc občanů, kteří by mohli ovlivnit evropskou agendu. Dále Mm, chceme dělat ještě více touto s platformou spolupráce a tady děkuji parlamentu za pilotní projekt, který nám umožňuje toto rozjet a 10. dubna v ECI, budou ECI dny, tam vás všechny zvu. Dělá, organizujete hospodářský sociální výbor. Tam eh, spustíme první tranši online platform, kde bude Eh, možnost organizovat občany, nejenom si vyměňovat názory, scházet se. Eh, nyní je tam sedm různých členských zemí, občané tedy, aby organizovali kampaně, udělat si představu, jak to financovat, komunikovat a tak dále. Takže doufáme, že to eh, zase podpoří ty iniciativy v tom, aby dosáhly jednoho milionu. Eh, pak to, co my navrhujeme, je zavedení částečné registrace. Komise to již dělá, bylo by to tedy právně zakotveno. A to je asi ten důvod, proč 17 z nás bylo úspěšných, že bude možnost částečné registrace. Je to důležité, a to jsou specifické pozměňovací návrhy, když iniciativa je odeslána na komisi k registraci a komise se domnívá v prvním čtení, že by tam mohly být úvahy, které by znesnadnili znesnadnily plnou registraci, pak bychom šli zpátky k organizátorům, informovali je, oni by měli měsíce nad tím zamyslet, e, zvážit, zda to chtějí znovu formulovat. Je jasné, že my bychom eh, komisi eh, chtěli radit, jak to zlepšat, jak maximalizovat šance registrace. Takže to už je v jednom pozměňovacím návrhu, že by mohla být možnost částečné registrace. Eh, vyvolalo by to větší nejistotu, byl by to další administrativní krok, nezjednodušilo by se to. Takže oni nám to pošlou, budou problémy, Eh, pak se to mohou zvážit, pak nám to pošlou zpátky. Do tří měsíců to bude jasné. Pokud to odmítneme, tak bude vždy přístup k soudu, což samozřejmě je klíčové. To jsme viděli v minulých případech. Šest případů se dostalo eh, k soudu u dvou, ve dvou případech to soud viděl jinak než komise, u čtyřech to potvrdili. Takže My se nesnažíme to nějak manipulovat, naopak. Snažíme se to dělat správně a okamžitě jsme to přeregistrovali, jak soud doporučil, takže my plně respektujeme rozhodnutí soudu. Další klíčový bod je, že my jsme tedy mm, pro organizátory dali tři měsíce, kdy se mohou připravit na to spuštění Tady se diskutuje ve výboru 6 měsíců, což může být víc, než je asi potřeba, protože během registrace to již připravuje. Není tady poptávka po dotčených, dotčených aktérů, aby se to prodloužilo na 6 měsíců. E, současné období, když počítáte všechno, je to 21 měsíců, tak pak by to bylo dva roky. Takže když se ti občané tomu věnují, tak celý ten proces by neměl být delší, než už je online sběr. To je klíčový prvek pro nás. Snížit eh, tím zátěž na organi- pro organizátory, umožnit snazší přístup pro občany a my toto vidíme jako výrazné zlepšení. Poslední bod. Odpovědnost za ochranu dat. Když používají online systém, tak to znamená, že by neměli odpovědnost za ochranu dat, takže to je zase důležité při snižování zátěže. Pro nás je, aby veškerá e, eh, údaje ochranu dat byl v článku 18, aby byly jasné povinnosti. Pokud to bude v různých článcích, tak to bude matoucí pro průměrného občana, který není zvyklý na právní texty. Omlouvám se, že jsem tedy přetáhl řečnickou dobu, ale to je poslední moje vyjádření, doufám, k této věci. Ano, děkuji, takže... Myslím, že zde zazněla jedna zásadní otázka, o kterou bychom se měli postarat. Co se stane s těmi úspěšnými občanskými iniciativami? Jak to s nimi bude pokračovat? Eh, máme povinnost eh, jako Rada, Parlament a Komise se s tím eh, zabývat. Neznamená to nutně, že ta legislativa musí vzniknout, ale myslím si, že pokud občané přijdou s takovouto iniciativou, musí mít právo, abychom se my s tím skutečně vážně zabývali, s tou jejich žádostí. Já si myslím, že to platí pro komisi, i pro parlament, i pro radu. Je třeba, aby spolu zákonodárci se těmito věcmi zabývali. A protože ve chvíli, kdy to nakonec uh, nikam ne, nepospěje, takováto občanská iniciativa povede spíše k frustraci, než k tomu, aby se občané přiblížili Evropě. Silvie? Prima è che condivido perfettamente molte osservazioni sul fatto. No, takže já budu pouze stručná. Můžu říci, že souhlasím eh, s mnoha eh, věcmi, takže tam bylo 10 let, my jsme řekli 5 let. Um, pak je tam také to, mm, zda tam má být bráno i to bydliště, země bydliště, a pak je tam hlavně téma zjednodušení. Takže zaprvé to, co zde zaznělo, s tím souhlasím. ale vlastně stejně není tam nějaká pevná vazba s tím, jak to bude pokračovat, zda tam tady bude nějaká ta registrace, nebo musí tam být určitá časová lhůta. Mě by zajímalo ještě od zpravodaje, jak je to s tím bodem 15. Tam se hovoří o tom, že komise vlastně by um, nebo nehovoří se tam o tom vlastně, jak má komise pokračovat, co má potom, jak má pak eh, ak, eh, činit. Myslím si, že by to tam mělo nějak explicitně být řečeno, jakou, eh, k jaké akci má komise pak přistoupit. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní bych dala ráda slovo kolegovi Čambackému. Nechce je dobrá, tak všechno další bude vyjasněno na schůzích stínových zpravodajů a poté při hlasování Lhůta po pozměňovací návrhy 26. března 12 hodin, hlasování 25. dubna. A panu Džambanskému a stínovým zpravodajům přeju hodně úspěchů při další práci. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání ve veřejné části, a to projednání návrhu stanovisk dovoz kulturních statků. Náš zpravodaj je Santiago Fisas. Lhůta po pozměňovací návrhy 26. března v 16 hodin. 7. června budeme hlasovat o tomto stanovisku. Odpovědným výborem je zde společně výbor pro obchod a IMKO. Santiago má slovo. Představ nám své stanovisko. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně jako zpravodaj výboru KULT o dovozu kulturních e, statků bych chtěl říct, si následující. Odpovědným výborem je IMKO. Jsem velice rád, že mohu představit tento návrh. Cílem je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a spašování starožitností. Rok 2018 e, je rokem kulturního dědictví. A to je v tomto kontextu zásadní. Návrh komise se snaží jít proti dovozu kulturního dědictví. Je zde limit 250 let. Jedná se o dovoz ze třetích zemí. Stanovuje se zde povinnost požádat o licenci pro dovoz, především u um, um, kulturního dědictví, kde eh, existuje ohrožení takovéhoto kulturního dědictví. Eh, v příloze máme seznam eh, produktů, kde stačí čestné prohlášení dovozce ve kterém se stanoví, že dovoz byl legální. Původní návrh komise zavádí výjimku pro to dokazovat, že dovoz byl ze země původu legální. A je zde zásadní rozlišovat mezi tím, zda země původu je země, která je e, signatářem umluvy UNESCO či nikoli. Pozměňovací návrhy, které navrhuji, se snaží eh, zajistit především to, aby zde nedocházelo k nelegálnímu obchodu, ale zároveň, aby nedošlo k omezení eh, v legálním obchodě s kulturním dědictvím. Jde především o to, aby se um, zabránilo eh, nege, nelegálnímu eh, dovozu. Je třeba zde rozlišovat mezi eh, zemí původu a zemí vývozu. V některých případech není možné kvůli stáří předmětu dokázat, z jaké země původu daná věc pochází. Myslím si, že eh, mé návrhy umožňují snížit byrokratickou zátěž eh, pro aktéry na trhu. Eh, zároveň víme, že umluva UNESCO z roku 1970 není v signatářských státech stejně implementována. Víme, že to tudíž není záruka ochrany kulturního dědictví ve třetích zemích. Z tohoto důvodu um, a je proto třeba zvážit rozlišování mezi signatářskými státy a nesignatářskými státy. A myslím si, že eh, by také bylo dobré eh, podívat se na rozsah ehm, přílohy a na stanovení stáří. A možná by bylo eh, možné rozšířit stáří předmětů eh, na 500 let. Tím by se snížilo ehm, byrokratické eh, zatížení aktérů na trhu a zároveň by nedošlo k závažnému ohrožení ehm, legálního trhu. Další eh, důležitá věc eh, jsou, eh, je vývoz kulturního dědictví pro účely vzdělávání. Myslím si, že je dobré, že zde je výjimka a tato výjimka by se měla rozšířit také na restaurování. Dále návrh komise <clears throat> navrhuje jednoměsíční lhůtu já si myslím, že tato jednoměsíční lhůta by měla být eh, rozšířena podle typu daného eh, kulturního dědictví. Eh, myslím si, že je důležité, aby zde nedošlo k, k právní nejistotě. Za páté, chtěl bych zdůraznit důležitou úlohu odborníků na kulturní dědictví v celních úřadech. Je Eh, tito odborníci eh, by měli mít možnost fyzicky zkontrolovat eh, dané kulturní dědictví. Kromě toho, kulturní dědictví má specifický charakter. Z tohoto důvodu je nutné, aby při celním zadržení byly, bylo dané dědictví odpovídajícím způsobem uloženo aby nedošlo k jeho poškození. Za šesté, aby byl usnadněn přechod k novému systému, je třeba aby členské státy zorganizovaly informační schůzky pro zainteresované strany. Zároveň je třeba provádět um, informační kampaně. Myslím si, že by bylo také dobré, aby e, vznikly kontaktní body v členských státech. A poslední bod, mm, chci podporovat využívání digitálních formulářů při Um, žádosti o dovozní licence a také při registraci daného kulturního dědictví. Je třeba, aby byl uh, vyvinut elektronický systém uh, rovněž na výměnu informací mezi členskými státy. Tím dojde ke snížení uh, nebezpečí, že bude docházet k takzvanému forum shopping. Je třeba také nezapomínat na to, že zde tento eh, návrh eh, má za cíl chránit ehm, ehm, eh, kulturní dědictví, ale kromě toho také bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Já doufám, že naše další diskuse bude plodná, že se nám podaří dosáhnout našeho cílu a to bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu a také, že se nám podaří ochránit kulturní dědictví. Ano, mnohokrát děkuji Santiago Luigi Morgano. No, děkuji za slovo. Já bych se chtěla k tomu vyjádřit jménem politické frakce. Samozřejmě, že souhlasím s cíly, na které eh, zde upozornil zpravodaj. Musíme se podívat eh, na vlastně takové celé jádro této věci. Chtěl bych k tomu říct si pár věcí. Ta věc je mnohem složitější, než jak byla prezentována. Také k tomu předložíme pozměňovací návrhy. A jak řekl zpravodaj, je naprosto nutné a urgentní přijmout eh, příslušná opatření v Evropské unii, abychom zabránili nelegálnímu dovážení kulturních statků a abychom zabránili vlastně i pašivání starožitností, eh, které pak vlastně může být využito k financování třeba i terorismu Potřebujeme také speciální, speciální orgány, takové máme třeba v Itálii, které by se pak zabývaly přímo tímto, mm, touto věcí. Um, je dost eh, těžké bojovat třeba eh, s těmito problémy eh, s uzboží, které pochází z různých zemí, kde je válka, kde jsou různé konflikty my jako výbor pro kulturu musíme zdůrazňovat to, co je důležité, proč vlastně usilujeme o tato opatření. Takže úplně věc, první věc je to, aby nedocházelo k ničení památek eh, těch zemí původu, památek i kulturních statků, artefaktů. To je věc, o které zde často debatujeme. Takže to je první věc. Druhá věc je ta, že musíme hrát svou roli v této věci, protože navíc rok 2018 bude, nebo je Evropským rokem kulturního dědictví. A musím říct, že co se týče toho návrhu, tak eh, kriti- chceme skritizovat to, co eh, zde hm, učinila komise v jedné věci souhlasím se zpravodajem. Má zde být určitá elektronická eh, procedura, elektronický proces nebo postup, aby zde bylo možné lépe eh, si vyměňovat informace mezi třeba jednotlivými celními orgány nebo příslušnými orgány členskými státy. Také souhlasím se osvětovými kampaněmi určenými pro kupce kulturních statků. Pak, je zde ještě, pak jsou zde ještě další aspekty, které se týkají mm, informací. Ale to, co zde mm, ještě také říká zpravodaj, například v článku 4 vlastně zachází za návrh komise, to znamená, tam se jedná o ty země signatářské, nesignatářské státy úmluvy UNESCO. Já jsem to poměrně konzervativní Ehm, tady byste museli říct, jaká je ta země původu. Ehm, tady vlastně se úplně zbavujeme toho principu země původu. teď je asi 134 signatářských zemí u UNESCO, té umluvy UNESCO. Tak otázkou je vlastně ty země, které tam nejsou, tak kde je pak určitá, určitá rovnost nebo spravedlnost? Já si myslím, že bychom měli postupovat přesně naopak. V té nové legislativě by měl být právě ten princip země původu a bude to v souladu s úmluvou UNESCO. A myslím si, že pokud vlastně vůbec se nebudeme e, tam odkazovat na tu úmluvu UNESCO, tak je to špatně, měli bychom to tam ponechat. Takže hlavní věc, jsme, podle mého názoru, je e, otázka kulturních statků, článek 2. To je velice důležitý článek pro náš výbor. My zde máme sdílené kompetence s výborem IMKO. Já vás ještě poprosím, paní předsedkyně, o chvilku času navíc. Takže proč to říkám? V té definici se hovoří o tom minimálním eh, Prahu 250 let a pan zpravodaj říká, že by možná chtěl spíše 500 let. Já chci říct, že my s tím kategoricky nesouhlasíme. myslím si, že stejně se to vlastně příliš nepoužívalo ten práh 250 let, ale nicméně je to vlastně v některých mezinárodních smlouvách, takže my v tomto ohledu předložíme eh, odpozměňovací návrhy, také zde Hákská umluva o ochraně um, uměleckých děl v případě různých konfliktů, je tam článek 1 který právě hovoří o tom, že se musí zabraňovat nelegálnímu dovozu těchto eh, předmětů. Také se hovoří o ukradených předmětech uměleckých. Tam je nějaká hranice 50, 70 a 90 let. Pak se zase eh, jinde říká, že tam je mm, určitý práh 100 let. Pokud se rozhodneme mít tam ten práh 250 let, tak co třeba eh, poštovní známky nebo mm, nějaké nahrávky, to, to vlastně by tam potom už vůbec nespadalo a přitom je to také důležité. Já už končím, paní předsedkyně. Chci říci, že zde musíme usilovat o určitý politický cíl. Cílem našeho výboru pro kulturu já se snažím chovat. Ano, já jsem velice... Luigi, já jsem byla skutečně velkorysá, ale ty mluvíš déle než zpravodaj samotný. Helga Triple. Děkuji Petro, děkuji Santiago za prezidence zprávy. Není to poprvé, co mluvíme o této velice obtížné eh, otázce v tom smyslu, že je skutečně obtížné to vyřešit, je o financování terorismu, eh, mm, určité chov, eh, chování tedy zemí, kde se ničí Eh, umění a pak se to dováží někam, kde se to speněžuje. Jde o zanedbávání kulturní diverzity, jenom snahu o vydělávání peněz. Nikoli um, produkci umění. A tady musíme být jako legislativa velmi opatrní, protože se to dotýká našich základních hodnot a právního státu. Eh, je o to o politické odpovědnosti. Oni eh, zneužívají ehm, a, a umění a pokud nebudeme bdělí, tak budeme mít velký problém, protože ehm, tady jde o zneužívání umění, abychom vydělali hodně peněz. Takže již jsme se dotkli otázky umluvy UNESCO. Já budu pracovat teď na pozměňovacích návrzích. I vzhledem k nadcházejícím volbám je to důležité, abychom měli jasná pravidla a e, dobrou, dobrou regulaci trhu. Děkuji. Silvia. Děkuji. Velice stručně. Máme tady řadu mm, problémů. V návrhu komise nařízení eh, se nám to překrývá jednak co týče harmonizace pravidel pro dovoz a specificky otázky možného překupnictví nelegálního pašování z konfliktních zemí. Je to obtížné to prostudovat 250 let souhlasím, není eh, to nikdy v žádném úmluvě eh, méně než 100 let. Co se týče nařízení, možná bychom to mohli tady být specifičtí, je tam, není tam, jsou tam reference, Jediná úprava je po syrském a iránském konfliktu, takže my nemáme scénář zemí, které jsou v konfliktu, tak komise již rozhodla, parlament souhlasí, aby byl zákaz dovozu ze zemí, které, kde je konflikt. Abychom pomohli těmto zemím e, dostat se zpátky k ohroženému zboží takže tam není e, žádný odkaz na e, země v konfliktu, tak to je nedostatek. Možná bychom toto měli nahradit. Jediná důležitá věc, mm, tady nemluvíme o nedostatečném vyškolení celníků, ale spojení mezi celními orgány a kulturními orgány tom se nikdy nemluví. A další důležitá věc je, že členské státy musí přijímat nebo potřebují nějaká zvláštní oddělení, aby distribuovali informace. Mm, děkuji. Sabine. Děkuji za tento návrh, který se ještě bude měnit. A pozměňovacími návrhy. Cíl je ale jasný. Ilegální dovoz kulturních statků eh, musí být za, zastaven. Jde o dovoz statků. Stále se tady eh, mluví také o exportu, ale pro export z EU máme jasná pravidla, ale tady je třeba teď regulovat import. Když obecně zkomplikujeme přístup ke kulturním statkům, tak to asi nepovede k cíli. Toto nařízení by nemělo sloužit eh, tomu, aby obecně to obchadování eh, vlastně mm, velmi problematizovali. Jde o to, že mm, konfliktních regionů jsou nyní ilegální exporty, eh, se nesmí legálně dovážet do Evropské unie, protože nelegální exporty se k nám nesmí dostat. To je cíl. Aby kulturní statky z konfliktních regionů se legálně vyvážely do eh, jiných zemí, pak by se dovážely do Evropské unie, pak to není nelegální. Ale tady musíme říci, že nakonec to, ty statky byly ukradeny, nebyly jaksi legálně mm, e, e, přesunovány. Tady musíme aplikovat pr, e, princip země exportu, protože musíme posoudit, zda odešly, ex, byly exportovány legálně ze země původu. Tam, kde jsou konfliktní regiony, musí být dokument, že to je legální export. Může to, to dílo doprovázet v různých krocích, jak to navrhoval Santiago, tedy princip země exportu. Děkuji. Nyní se zeptám komise, zda se chce vyjádřit. Ano, prosím. Thank you very much, Chair. Děkuji za slovo. Já k tomu řeknu pouze pár stručných komentářů. Za prvé chci říci, že vítáme eh, to, co působí jako pozitivní hodnocení toho mm, návrhu komise. Musím ještě říci, že jsou zde dva takové konkrétní body, které eh, tedy mm, jsou problematické. Za prvé, eh, diskuse o tom Prahu 250 let. Ukazuje se, že v tom celém návrhu se komise snaží najít určitou rovnováhu mezi eh, ochranou kulturního dědictví, ale také mezi vlastně, mm, nebo také zároveň nechceme jaksi nepřiměřeně zatížit všechny obchodníky s kulturními statky. Takže si myslíme, že těch 250 let je taková přiměřená hranice. A také jsme vycházeli i z různých řešení v jiných částech světa. Dále, co se týče diskuse eh, mezi zemí původu a zemí vývozu, musíme si uvědomit, že zde nám jde zejména o ochranu zájmů té země původu. Takže ať už najdeme jakékoliv řešení, musíme brát v úvahu právě tyto zájmy a neměli bychom vytvořit takovou situaci, která potom bude umožňovat různé obcházení těchto, vlastně těchto opatření. Mm, také jsme si teď tedy vyslechli různé zajímavé návrhy a jak už jsem říkal, tak eh, velice rádi přispějeme jak do té technické, tak do té politické části diskuse o tomto návrhu. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Ještě jednou Santiago. Děkuji, paní předsedkyně. Pozorně jsem se vyslechl návrhy kolegů. Samozřejmě, když jsem hovořil o pětistech letech, Měl jsem na mysli eh, ne nějaký pevný návrh, ale spíše se nad tím zamyslet. Může to být 100, eh, může to být 250, může to být 500. Skutečnost je taková, že zde hovoříme o nejrůznějších kulturních eh, předmětech. Jde nám především o to, aby e, nedošlo e, k financování terorismu. Většinou se ale terorismus nefinancuje prostřednictvím známek. E, jde zde především o kulturní dědictví ze zemí a ve válečném konfliktu. A většina těchto předmětů ze zemí ve válečných konfliktech jsou věci, které jsou starší než 500 let. Ale není to žádný pevný návrh těch 500 let. Eh, myslím si, že je zásadní, abychom především eh, se zabývali otázkou dovozu kulturního dědictví ze zemí ve válečných konfliktech. To je eh, důležité. Sabína řekla jednu věc a jde nám také o to, abychom nekomplikovali legální dovoz kulturního dědictví. Před nedávnou dobou jsme měli kontakt s asociací ehm, Eh, různých eh, držitelů eh, starých mincí z Německa. A mm, víme, jaké mají problémy. Zde v tuto chvíli nám jde o to, abychom nekomplikovali legální dovoz, ale zároveň, abychom zabránili financování terorismu. A mm, je třeba zároveň mít na paměti, abychom nezvyšovali náklady na dovoz eh, legálních eh, kulturních předmětů. Eh, víme, že mezi jednotlivými členskými státy jsou rozdíly. Je důležité, abychom měli pokud možno jednotné vzdělávání celních úřadů a také, aby veřejné mínění vědělo více o tomto tématu. Já se těším na další spolupráci s kolegy a doufám, že se nám podaří dosáhnout uspokojivého výsledku. Jde nám o to, abychom neměli eh, nelegální obchod a financování teror, terorismu a zároveň nechceme příliš komplikovat eh, legální dovoz kulturních předmětů. Ano, mnohokrát děkuji. Myslím, že diskuse ukázala, že zde jde o velice důležité téma Jde o to, aby zde byla nalož, eh, nalezena rovnováha, abychom zajistili, že nebude docházet k nelegálnímu dovozu, ale zároveň, abychom příliš nekomplikovali nebo neznemožnili legální dovoz. Jsem se jistá, že stínoví zpravodajové eh, naleznou dobré řešení a přeji jim mnoho úspěchů do dalších diskusí. 26. března 16 hodin lhůta pro pozměňovací návrhy a 7. června hlasování ve výboru pro kulturu. Dobrá, nyní jsme se dostali na konec našeho veřejného jednání. Máme ještě jeden bod, který bude neveřejný. Proto prosím všechny, kteří nepatří do parlamentu, aby pokud možno rychle opustili místnost, abychom mohli pokračovat v neveřejném jednání. A také prosím o vypnutí vysílání na internetu.